přichází pan předseda. Oh. Die Sitzung ist eröffnet. Zahajuji zasedání. No, podle programu začínají prohlášení Rady a komise k balancování lotyšské.